Äh, eh, dobře, eh, kolegyně a kolegové, rád bych vás přivítal na společné rozpravě eh, s paní Malmström, komisařkou pro obchod, kterou tímto srdečně zdravím, a komisařem pro zemědělství, panem Holganem, toho také zdravím. Budeme hovořit o otázce dopadu na zemědělství způsobených eh, obchodními dohodami, které byly již uzavřeny nebo o kterých se vyjednává. Jaké dopady můžeme očekávat? Touto rozpravou se zabýváme již delší dobu, například eh, v souvislosti s TTIP nebo CETA. V oblasti zemědělské politiky slyšíme v tomto duchu různá prohlášení a myslím si, že řádný obchod za rozumných podmínek přináší růst a to by se mělo také odrážet v oblasti zemědělství. A právě tady narážíme na různé vnímání. Na jedné straně eh, máme Eh, potravinový průmysl, který má velké zájmy na vývozu a když se podíváme na dohodu s Kanadou, tak například otázka mlékárenských produktů a sírů je ofenzivním zájmem evropského zemědělství, tedy zpracované produkty jsou eh, jistě předmětem velkého zájmu a e, samozřejmě důležité je tady také geografické označení původu. Nenadarmo je Evropská unie největším vývozcem zemědělských produktů globálně. Na druhé straně se tady e, objevují e, také takové jevy, které dokazují, že někdy to může přivést i do nestabilní situace a to, jak nastavit zemědělskou politiku, samozřejmě závisí do značné míry také na obchodu. Takže jde o příležitosti a výzvy. Rádi bychom si o tom promluvili. A jak řečeno, jsem potěšen, že oba příslušní zástupci komise došli mezi nás. Nestanovili jsme si zatím žádné pořadí, to je na komisi, aby rozhodla, kdo bude hovořit jako první. A já nyní udělím slovo mému spolupředsedovi a komise se mezi tím může domluvit, kdo bude hovořit jako první. A mezi čase komisaře OK. It's okay. Proszę Państwa, e, bardzo srdečně Vítám komisaře. Dámy a pánové, vítám oba zástupce komise, paní komisařku a pana komisaře. Zasedání jako to naše má historický rozměr, je velmi důležité, protože to, co se děje v evropském zemědělství, závisí nejen na společné zemědělské politice, na velikosti rozpočtu pro zemědělství, ale závisí a také na externích faktorech. Možná, že eh, v některých eh, oblastech to vyznívá trochu hořce, ale já si myslím, že Evropský parlament neklade dostatečný důraz, stejně tak jako komise a ani ostatní výbory v Evropském parlamentu, které se zabývají zahraničními záležitostmi, jako je INTA a další výbory. Tedy na těchto místech není kladen dostatečný důraz na externí faktory, které potom ovlivňují to, co se děje v Evropské unii v oblasti zemědělství. A to mě osobně leží velmi na srdci, velmi často za tyto věci bojuji, protože jsem přesvědčen, že vliv externích faktorů je značný a proto musíme diskutovat o všech otázkách, které souvisí s obchodními dohodami a jejich vyjednáváním. To vše totiž hraje nesmírně velkou roli i v zemědělství. Ceny nejsou nastavovány v Evropě, ale i e, ve všech e, částech světa. Všechny části světa tady ovlivňují naši situaci a velmi často, když probíhalo obchodní vyjednávání, tak se na zemědělství zapomínalo ve prospěch jiných přínosů v oblasti služeb nebo finančních přínosů. A proto naše dnešní zasedání je skutečně historické, protože se tady setkáváme se zástupci eh, farmářů, se, se, z se zástupci potravinářského průmyslu. A to je velmi rozsáhlá oblast. Netýká se to pouze obchodu a zpracovatelského průmyslu, ale týká se to celého odvětví Eh, zemědělské produkce. A podmínka, která je tak důležitá pro tak eh, velkého hráče na trhu, se rozhoduje v obchodních vyjednáváních. A v tuto chvíli eh, se vyjednává na regionální úrovni a ne, ne zrovna na úrovni VTO. Budou to regionální dohody, které budou sehrávat rozhodující roli v budoucnosti a z toho důvodu klademe velké, nebo vyvíjíme velké úsilí a snažíme se přesvědčit komisi, aby nás seznámila s kumulativním vlivem obchodních dohod, které jsou vyjednávány anebo uzavírány. To se týká CETY, TTIP nebo dohody s Mercosurem. Jde o budoucí dohody s Novým Zélandem anebo Austrálií. Tak si můžeme udělat eh, celkový obrázek o hrozbách kterým čelí evropské zemědělství. Já si myslím, že ty hrozby jsou skutečně závažné a proto jsem velmi potěšen, že dnes mohu přivítat všechny účastníky dnešního zasedání a chtěl bych poděkovat eh, předsedovi výboru INTA. Děkuji také komisařům za to, že přišli mezi nás a těším se na to, až vyslechneme, co nám chtějí říct k situaci v oblasti zemědělství. Víme, že potravinová bezpečnost je nesmírně důležitá a víme, že všude ve světě je zemědělství podporováno, samozřejmě různě, ale všichni dělají, co mohou, aby ho podpořili. Všichni víme, že všechny třetí země se snaží podpořit své zemědělství. Děkuji. Děkuji pane spolupředsedo, a rozhodla již komise ve své moudrosti, kdo má začít? Takže začne paní Malmström. Děkuji, pane předsedo. A pane eh, komisaři, dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velmi ráda, že se můžeme takto setkat, samozřejmě s výborem INTA, se kterým se setkávám pravidelně, ale těší mě samozřejmě také setkání s výborem AGRI. A my tady samozřejmě naše dohody koordinujeme a tak jsme rádi, že v tomto složení se můžeme sejít i s vámi. Vím, že máte velký zájem na obchodní politice, že jste předložili stanoviska k mnoha obchodním složkám, eh, TTIP, dohoda s Tuniskem a eh, strategie pro obchod a tak dále. Eh, Toto zemědělství je samozřejmě velice důležité pro evropskou eh, identitu a i prosperitu a pan předseda Juncker eh, to také zmínil ve svém proslovu. Samozřejmě, že zemědělství utváří venkovský prostor a mm, podílí se na potravinové bezpečnosti a proto zemědělství Eh, samozřejmě se netýká pouze ekonomických faktorů, je tam celá řada dalších hodnot, eh, ze kterých vychází. A eh, toto musí odrážet také obchodní politika. Samozřejmě my chceme otevřený trh, abychom vytvořili příležitosti pro spotřebitele, eh, pracující i podniky. Ale obchod by měl být zakotven v evropských hodnotách, jako je ochrana venkovského prostředí a vše by mělo být eh, v harmonii s dalšími politikami, jako je třeba i potravinová bezpečnost. A protože sdílíme toto východnisko, tak naše obchodní a zemědělská politika jsou v souladu. Máme společný cíl mít silné zemědělství a uvědomujeme si, že je potřeba chránit produkty a zároveň mít otevřené trhy. Ale eh, Samozřejmě, eh, že naše politika se přizpůsobuje a v současnosti musíme mít rovnováhu mezi ofenzivními a defenzivními eh, zaměřeními. To se mění. Vývoz je pro eh, zemědělský sektor stále důležitější. Odstraňujeme různé překážky pro celosvětový obchod a snažíme se otevírat cesty pro prodej našich produktů ve světě. Odvětví mělo teď opět pozitivní rozvahu a dochází zde k nárůstu o 8%. Znamená to, to, eh, že eh, tento vývoz eh, z oblasti zemědělství je důležitý pro další ekonomiku v Evropě. Má, tady se vytváří 1,5 milionů pracovních míst na celém kontinentu a, a zpracovatelství průmyslu eh, představuje 650 tisíc dalších pracovních míst. Vývoz eh, agropotravin eh, představoval 7 minulý rok a toto číslo každý rok roste. To znamená, že pokud Evropská unie chce sloužit zájmům i zemědělského sektoru a samozřejmě i zbytku hospodářství, tak musíme tvrdě pracovat na to, abychom měli přístup na další trhy. To je hlavní cíl naší agendy a budoucích úmluv. Tyto úmluvy mají eh, řešit tři typy eh, bariér pro náš vývoz. Jednak tradiční bariér, jako jsou tarify, a eh, samozřejmě můžete říci, že už tady příliš takových tarifních bariér nespívá, ale jsou tady a jsou velkými bariérami například pro vývoz zemědělských produktů. A kumulativní dopad na zemědělský sektor to o tom svědčí. Například eh, pivo z masa, eh, pardon, pšenice, eh, je tady výrazným případem. Máme tady například i hovězí, které se potýká s těmito bariérami a my se snažíme ty bariéry odstraňovat. A e, i pokud je o Kanadu, tak to tady je. E, tam jsou bariéry 10 až 20 ale úmluva s Kanadou, CETA, e, se nám sníží asi 94 těchto bariér a tarifů tedy a eh, to se týká téměř všech zemědělských eh, produktů, kde je Evropská unie velmi konkurence schopná. Pokud to osíje, tak tam jsme vyjednali eh, kvotu asi 18 500 tun, což nám umožní zdvojnásobit náš vývoz. Dalším příkladem je dohoda s Větnamem, kterou také řešíte. V tuto chvíli se to vlastně překládá a tam se, pokud jde o vína a lihoviny, eh, hovězí, kuřecí maso a tak dále, sníží eh, tyto eh, tarify a sla. A pak je to také Japonsko. Hm, pokud je o nápoje, tak se to sníží asi o 35% a v některých oblastech až o 500%, to je opravdu velká částka. Takže tady ta situace se velmi vylepší ve vyjednávání s Japonskem, tam jednáme zase o třeba zem, zelenině, a víně, čokoládě a tak dále. I s Mercosurem musíme být defensivní. Je tady potenciál pro takové produkty, jako je olivový olej, ovoce, broskve a tak dále. Takže tady opravdu můžeme získat mnohé, pokud se nám podaří ty tarifní bariéry snížit. Samozřejmě musíme řešit také sanitární a fitosanitární bariéry, které velmi často brání přístupu, e, i když třeba ty celní poplatky jsou nízké. My si samozřejmě uvědomujeme, že každá vláda má právo regulovat e, své podmínky v zájmu veřejnosti. E, to samozřejmě víme i my zde v Evropě ale vlády musí zajistit potravinovou bezpečnost a zároveň chránit životní prostředí. Není ovšem vždy jasné, eh, že jsou tady tyto ušlechtilé zájmy eh, ve všech zemích. Velmi často eh, se tam objevují některé skryté záměry a není vždy stejné dosáhnout stejné, stejně kvalitního regulačního výsledku stejným způsobem a tady potom mohou pomoci právě tyto dohody. Takto se vytvoří důvěra mezi regulátory na obou stranách a usnadní se nalezení řešení. Eh, například problémy eh, v oblasti eh, krize BSE v oblasti hovězího, tak tam se nám podařilo s Kanadou, USA a Ukrajinou vylepšit situaci. A musí, můžou se řešit také systematické otázky v případě třeba propuknutí nějakých chorob a nebo to, že vlastně Evropská unie potom začíná vystupovat jako jednotný subjekt, je velmi užitečné. Máme tady veterinární dohodu třeba s Kanadou a, to bylo také e, zahrnuto do CETY a vlastně se spustí nové postupy, které usnadní schvalování e, různých e, rostlinných a živočišních produktů Eh, vyvážených do Kanady. A samozřejmě zejména musíme zajistit také zeměpisná, eh, zeměpisné ochrany eh, známky a tady v, v, v dohodě CETA máme 145 produktů s Větnamem, tam máme 169 eh, produktů, které jsou takto zajištěny, potom máme Singapur, Střední Ameriku, Jižní Afrika, tam také vyjednávání doznalo velkého pokroku a to je důležité, protože eh, tyto vývozy představují asi 11,5 milionů eh, miliard euro, takže to jsou opravdu obrovské částky. Abychom toho dosáhli, tak musíme samozřejmě také něco poskytnout. Ehm, proto vyjednáváme. A pro některé země hlavní motivace dohody s EU je přístup na jednotný trh pro eh, průmyslová zboží a služby. A někdo chce mít lepší přístup i pro zemědělské produkty a to je někdy velmi citlivé protože to jsou ty produkty, které jsou nejvíce chráněny. Ten zájem je samozřejmě pochopitelný, protože pro mnoho z našich partnerů je to tak, že mají málo zemědělských eh, komodit, které jsou velmi důležité pro jejich vývoz. A jakým způsobem to tedy vyřešit? Prostřednictvím eh, tarifních kvót pro limitovaný přístup, pro některé eh, citlivé sektory. Tam se vychází z pečlivého hodnocení té perspektivy zemědělství, tak aby ten sektor nebyl ohrožen a e, jsme velmi citliví, pokud jde o vyjednávání s těmi partnery, kteří mají e, zájem o export produktů, e, které jsou citlivé pro nás. Například otázka hovězne, hovězího. Víte, že to velmi zajímalo členy vašeho výboru. A tito partneři jsou pro nás samozřejmě velmi důležití a to také pokud jde o zemědělství, ale my neuděláme žádné ústupky, eh, které by eh, poškodily ty citlivá odvětví. Studie, o které dnes budeme hovořit a o které bude hovořit podrobněji pan Hogan, se zabývá kumulativním dopadem asi 12 dohod o volném obchodu. Eh, byla, byla zveřejněna tento měsíc a ukazuje se, že tyto dohody fungují. Když se podíváme na Koreu, tak od roku 2011 náš vývoz v oblasti zemědělství narostl o 40 to znamená, že pro většinu zemědělských produktů to bylo zdvojnásobeno, třeba pokud jde o těstoviny, ovoce, zeleninu a tak dále. A mlékárenský průmysl export navýšil o 30 pokud jde o další, o maso, tak o 50 sektor jako takový tedy eh, velmi vytěží eh, z těchto úmluv. A také mlékárenský sektor a sektor vepřového z toho mohou těžit. A víme, že tyto sektory byly v minulých letech podrobeny velkým zkouškám. Ale může to být přínosné i pro další eh, odvětví. Třeba i pro odvětví hovězího. A my to máme na paměti, když vyjednáváme. Ale musíme to samozřejmě vidět v rámci celkového kontextu, protože ekonomické eh, modely eh, mohou mít někdy velmi, eh, mohou poskytovat někdy jen velmi nekompletní obrázek. A také prognózy tady jsou velmi obtížné, pokud jde o budoucnost, mohou být někde velmi složité. Děkujeme tedy za tuto studii, uvědomuje si, že je to velmi dobrá studie, ale jsou tady určitá omezení, protože Tady máme bariéry SPS a, a další věci, které se těžko měří. Výsledek nezahrnuje také zpracované zemědělské produkty. Mnohé z nich mají velký růstový potenciál, třeba víno, olivový olej a ovoce, zelenina a další, e, které představuje 70 našeho vývozu. A studie ta vlastně neodráží ten model, jak nakládáme s citlivými produkty. Ono to vlastně předpokládá mnohem větší liberalizaci než tu, kterou my eh, chceme eh, uplatnit. Ta studie je dobrá, ale má zkrátka určitá omezení. Jsme velmi rádi, že máme možnost o těchto věcech dnes s vámi diskutovat. Děkuji vám ještě jednou za to, že jsem směla přijít mezi vás a těším se na diskuzi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Je vždy potěšení vás přivítat mezi námi. To tež platí i pro pana komisaře Hogena, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji, pane předsedo, za úvodní slova a tato diskuse je určitě potřebná, také dobře načasovaná. Budoucí úloha obchodní politiky v našem hospodářství se v současnosti hodně diskutuje a nedávné výsledky vole ve Spojeném království a v USA ukazují, že je třeba uvažovat o tom, jak eh, diskutovat o dohodách o volném obchodu, tak aby byly prospěšné pro všechny obyvatele. A také určitě dobré za tímto účelem mít posouzení dopadu, protože je to takový užitečný vhled do toho, jak zemědělství může být postiženo budoucími obchodními dohodami. Úvodem bych chtěla zopakovat, co říkala už komisařka Malmströmová, a sice, že obchod už vlastně pomáhá našemu zemědělství a potravinářskému průmyslu. E, vzájemně prospěšné obchodní dohody s našimi globálními partnery jsou takovou hnací silou vývozu zemědělsko-potravinářských produktů. A musíme se snažit, aby to působilo v náš prospěch. Mezinárodní trhy jsou stále důležitější pro růst příjmu z evropského zemědělství a potravinářského průmyslu. Máme třeba sdělení komise Trade for All, které právě zdůrazňuje ambice EU na tomto poli. V roce 2015 ty vývozy narostly o 5,7%, což je určitě důležitá dynamika pro tvorbu pracovních míst na venkově. Letos byl zatím potvrzen tím ten pozitivní trend, kdy v září jsme zaznamenali nový rekord v nárůstu vývozu, byl to měsíční rekord 11,5 miliard eur, což pře, překračuje vlastně výsledek ze září předchozí roku 500 milionů eur. Například u vepřového je to 1,5 miliardy eur, takže také nárůst asi o 31% čerstva, zelenina 480 milionů eur, takže to je nárůst o 18%. Tak to je důležité, protože samozřejmě eh, každá miliarda eur na vývozu představuje 14 tisíc pracovních míst. Například eh, mm, export do Číny oživil naše odvětví vepřového masa v nedávné době. EU je největším také dovozcem eh, těchto produktů, zejména z nejméně rozvinutých zemí a tím přispívá k světovému rozvoji. A e, studie dopadu nám umožňuje vlastně posoudit, jak na tomto budovat a pokračovat dál. Zpracovávalo to společné výzkumné centrum v Seville a dále generální ředitelství pro zemědělství e, ve spolupráci s e, OECD. Máme tedy dvě, dva teoretické obchodní scénáře. První scénář byl takový ambicioznější, který předpokládal uh, úplnou liberalizaci pro 98 a vlastně celní, nebo škrty cel o 50 u těch zbývajících uh, výrobků. A ten druhý scénář 97 liberalizace a uh, seškrtání cel o 25 u zbývajících výrobků. A zvažovalo se tedy, eh, co by se stalo dle těchto scénářů v roce 2025, v případě, že se uzavře všech 12 obchodních dohod. A aby bylo to jasnější, tak těch 12 obchodních dohod, které byly zapracovány do studie, jsou EU, Austrálie, Kanada, Indonésie, Japonsko, Mercosur, Mexiko, Nový Zéland, Filipíny, Tajsko, Turecko a USA. Ta studie trvala 6 měsíců, hodně, hodně byla tady snaha, aby ta analýza byla důvěryhodná, ale není to předpověď, eh, jak to bude vypadat. Je to spíše odhad výsledku uzavření těch 12 dohod. Například obchodní scénáře zkoumají účinky liberalizace eh, cel, ale nezvažují třeba omezení necelních opatření. Eh, také jsme zpracovávali problematiku kvót u některých citlivých výrobků. Každopádně to bude vlastně taková zkouška pro další, před dalšími jednáními a mělo by to eh, i přispět k vysvětlení našim partnerům, jaké jsou vyjednávací pozice EU. Tyto modely neumožňují podrobné výsledky pro jednotlivé některé výrobky, jak už říkala komisařka Malmströmová, ale jsou tam výsledky například pro hovězí, vepřové, mlékárenství, cukr a tak dále, tedy pro ty hlavní komodity. Například vepřové a mlékárenství, tam ta studie naznačuje velice dobré vyhlídky, kdyby mohl narůst vývoz a také výrobní ceny u e, sírů, by mohly se vývozy navýšit o třetinu podle optimistických scénářů pro eh, vlastně eh, zkušené, sušené mléko by mohl ten vývoz narůst o 16 a u vepřového také jsou vlastně eh, pozitivní náznaky toho, že by mohlo být posíleno preferenční zacházení na asijských trzích. Pozitivní vlivy také jsou u pšenice, vín a jiných eh, alkoholických nápojů. Ukazuje studie také zranitelnost eh, odvětví hovězího masa. Rýže, to je další citlivé odvětví, zejména v jednáních s azijskými partnery. Ehm, cukr a ehm, a drubež, to je další eh, odvětví, které může být ehm, citlivé. A v některých, u některých odvětvích ty účinky jsou neutrální. Takže je to vlastně eh, důležité pro eh, to, abychom mohli eh, společnou zemědělskou politiku provozovat i nadále s cílem evropských vývozů. A také, jak říkala komisařka Malmstromová, musíme udržet i udržitelnou výrobu, ochranu životního prostředí a postupy, které nebudou životní prostředí poškozovat. A budoucí eh, společná zemědělská politika také musí přispívat eh, vlastně k inovacím v eh, odvětví zemědělství. Toto odvětví by mělo také se těšit ochraně zeměpisných označeních. Je také třeba řešit bariéry ve formě SPS, které jsou některé již dlouhodobé a dají se řešit velice obtížně. Velice tedy eh, souhlasím s tvrzením paní Malmstremové, že otázka SPS se někdy používá spíše z hlediska politického, než skutečně z nějakých třeba hygienických důvodů nebo z důvodů potravinové bezpečnosti. A je tedy třeba to vlastně řešit v jednáních s našimi globálními partnery, jak to děláme i u těchto obchodních dohod. Já jsem se také o to snažil během mnoha setkání eh, při různých obchodních cestách eh, do celého světa v roce 2016. Zaznamenali jsme určitý úspěch, pokud jde o SPS bariéry při jednáních s obchodními partnery. Eh, chceme tedy odstranit i ty necelní bariéry. Byla tady už zmínka o ruském embargu, které vlastně znamenalo zvýšení našeho úsilí o odstranění necelních bariér, zejména v oblasti SPS. Snažíme se to řešit eh, na úrovni VTO, v bilaterálních jednáních, eh, na našich pracovních cestách. Byl jsem v Mexiku, Kolumbii, Japonsku, Číně, Větnamu, Indonésii. Vždy tam byly, byla delegace zástupců zemědělsko-potravinářského odvětví. Čína například odstranila Eh, omezení týkající se vývozu hovězího a hovězího genetického materiálu ze čtyř členských států. A chtěli bychom, aby to platilo i pro zbývající členské státy. Japonsko odstranilo vlastně zákaz hovězího vepřového ze sedmi států. A EU to tedy přivítalo a vyzvalo Japonsko, aby otevřelo trochu dalším v Kolumbii po dlouhých administrativních postupech týkající se dovozu ovoce a zeleniny eh, eh, se teď podařilo ty lhuty zkrátit na dva měsíce, například pro Belgii. A další návštěva této povahy je naplánována do Kanady. A myslím si, že tyto návštěvy jsou vždycky příležitostí diskutovat na vysoké úrovni, jak otvírat další možnosti pro podniky v EU. Takže pane předsedo, na závěr jsem přesvědčený, že obchod je eh, klíčem k rozvoji zemědělsko-potravinářského odvětví, jak říkal předseda Juncker, přispívá to i k celkovým cílům komise, včetně tvorby pracovních míst. Komise se snaží být skutečně aktivní, aby zajistila rovné podmínky pro naše vývozce a aby eh, přispěla přispěla k odstranění bariér ve formě SPS a chci pokračovat v této práci tak, abychom otevírali nové příležitosti, klíčová odbytiště a také bych chtěl připomenout, že i stávající obchodní dohody mají e, podporovat vlastně udržitelný rozvoj a řádnou zprávu věcí veřejných na mezinárodní úrovni. Myslím, že je v jasném zájmu, že chceme vlastně udržet tu mezinárodní e, obchodní Eh, agendu, abychom vlastně podporovali dynamický rozvoj vývozu a růstu našeho zemědělsko-potravinářského odvětví. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři Hogane. Tak eh, eh, teď tady jsme měli ty úvodní příspěvky do naší diskuse a politické frakce a předsednictvo se dohodly na následujícím postupu. Teď proběhne první kolo, kdy budou vystupovat koordinátoři koordinátoři politických frakcí z obou výborů, pak komise odpoví a potom bude následovat druhé kolo pro ostatní přítomné poslance a pak už to bude takový systém ping-pong, kdy tedy se střídat bude zástupce výboru Agri a zástupce výboru INTA. A nejdůležitější pravidlo je, že nikdo nemá více času než minutu a půl. Minutu a půl. A budeme na to velice přísní. Takže nejprve tedy koordinátoři, ty budou mít tady minutu a půl, potom uvidíme, jak to bude dál. Ale pokud chceme mít eh, čas na skutečnou diskusi se zapojením maxima eh, přítomných, tak musíme být skutečně velice přísní na tu řečnickou dobu. Takže máme tady 16 koordinátorů na to první kolo, 8 a 8, no, to je hodně. Tak, možná ne všichni chtějí uh, promluvit, to je také možné. Takže každý má minutu a půl a jako první za EPP, za INTA, pan Valesa. Uh, Děkuji. Děkuji, já jsem překvapen, že jsem eh, první. Děkuji za slovo. Já mám určité výhrady k těm studiím. Myslím, že do budoucna je možné to ještě zlepšit. Jedna věc, která tam podle mě není dostatečně obsažena, je to, že studie nezohledňuje obchodní dohody, které se uplatňují dočasně. I když se tam hovoří o liberalizaci obchodu v nadcházejících letech. Mám na mysli především dohodu s Ukrajinou. Ta dohoda předpokládá, že ten roční nárost PRK Eh, roční ročně narůstá RQ, eh, tedy těch eh, celních kvót v následujících pěti letech. A proč to tedy vlastně nebylo také zapracováno do, do studie, protože i to má dopad na zemědělské výrobky v konkrétních odvětvích, zejména právě v sousedních zemích, jako je Polsko. To je jedna otázka. A druhá otázka, oba jste hovořili o dopadu těch necelních bariér, zejména SPS. Ale myslím, že eh, to musíme ještě analyzovat, protože tyto bariéry eh, mají často ještě větší dopad na obchod než cla. Děkuji, ano, musíme být tady přísně, jak jsem říkal. Nyní Des. Ja, meine beiden. Vážení eh, oba předsedové, pane Sikersky, pane Langen, děkujeme vám za to, že je možné uspořádat toto společné zasedání a za naší frakci eh, také vítám oba zástupce komise. Děkujeme také paní Malström za to, že je mezi námi. Byl jsem deset let členem výboru INTA, velmi dlouho jsem se zabýval touto problematikou a tak bych rád konstatoval, že my Eh, a tedy, že na zemědělce jsme odkázáni když jsou tyto dohody eh, dobře uzavřeny, tak mohou pomáhat našemu zemědělství, protože my máme dobré produkty. V roce 2003 jsem byl eh, v Americe s panem Langem a my máme lepší sír, máme lepší maso, máme kvalitnější víno v Evropě, takže já se nebojím celosvětového obchodu, ale musíme dobře nastavit podmínky. Mám mnohem větší strach eh, z toho, že příliš šikanujeme naše farmáře v Evropě. Tady se diskutuje o tom, potom eh, zda zakážeme některé typy eh, osiva a další věci. To potom ale nesmíme připustit i takové produkty z třetích zemí, kde uplatňují tyto věci, kde jsou povoleny, protože potom nebudeme mít rovné podmínky. V Evropském parlamentu jsme již v roce 2010 v souvislosti s vyjednáváním s Mercosurem přijali důležitá rozhodnutí. Více než 500 hlasy jsme rozhodli, že produkty mohou být schváleny pouze v případě, že naše normy, pokud jde o ochranu zvířat, životního prostředí a zdraví, jsou dodrženy. A to musíme zohlednit. Děkuji. Ehm, za SND má slovo Paulo de Castro. Ma grazie, <clears throat> grazie presidenti, e grazie. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisařům za tuto významnou dnešní rozpravu. Musíme se ještě znovu připomenout, že Evropská unie je prvním světovým vývozcem zemědělských a potravinářských produktů daleko vepředu před Spojenými státy. A to samozřejmě odráží i to, co jsme dnes slyšeli od komisařů. Potřebujeme mezinárodní obchod a růst Evropské unie ukazuje, že je zde šance pro nás potravinářský zemědělský průmysl. Jak říkali už kolegové, důležitou jsou podmínky, například geografické označení původu. Naši vyjednavači pokračují, pokročili ve vyjednávání této kapitole. Například v Kanadě máme více než 176 označení původu, což je asi 70 veškerého vývozu z Evropské unie. Táži se zda tento výsledek dosažený s Kanadou by mohl být i výsledkem v dalších jednáních, které zatím probíhají. Ehm, koordinátorem za SND je pan David Martin. Děkuji. Já naprosto souhlasím se studií a e, s tím, co tady zmínili oba komisaři a to, co říkal Paul. My jsme největším a celosvětovým vývozcem zemědělských produktů a to znamená, že my bychom měli mít vlastně e, výhody z těch dohod Byly tady zmíněny určité příklady a pokud začne platit CETA, eh, tak eh, mlékárenský průmysl bude mít obrovské příležitosti vývozu do Kanady. Mám tady v podstatě dvě otázky. Ehm, já podporuji otevírání trhu, ale někdy se obávám, že naši partneři ehm, nám nechtějí příliš dopřávat určité výhody. Vietnam, tam budeme mít dohodu eh, dočasné FTA, pokud jde o vína a, a e, tam vlastně e, se to omezilo a je tam určitá daň, aby se vlastně snížily ty výhody pro nás. A podobné je to i s Koreou, tam snížili daň na whisky a usnadnili přístup na e, trh a potom v celním postupu eh, také zavedli eh, určité věci, které eh, to stěžují. Tedy já jsem samozřejmě proto, abychom otevřeli tyto trhy, ale musíme zajistit, že naši partneři opravdu budou plnit své povinnosti a závazky. Děkuji. A teď má slovo James Nicholson. Uh, thank you indeed, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také eh, přivítat oba zástupce komise. Eh, děkuji za eh, tu zprávu. Vítám ji. Obchodní dohody podle té zprávy byly velmi pozitivní pro mnoho odvětví, to si uvědomuji, a, ale vím, že pro jedno odvětví to nebylo příliš pozitivní a to je uh, sektor červeného masa. A já myslím, že musíme být realističní a musíme si uvědomit, že obchod s Mercosurem eh, sám o sobě má možnost uh, um, vytlačit obchod s hovězím z Evropy. To je zkrátka fakt. A tady to bychom neměli pokračovat s politikou, která bude škodlivá pro některá odvětví. Je tady jedna kritika, kterou mám k té zprávě. Tím, že se budeme koncentrovat na ekonomické dopady, tak eh, vlastně nezohledníme socioenvironmentální eh, přínosy některých odvětví, eh, zejména ve venkovských eh, společenstvích, v mnoha oblastech v Evropě, tam nejde pouze o ekonomické výhody, ale i o jiné přínosy a na, to se týká právě chovatelství. Myslím si, že zemědělství by mohlo být opomíjeno ve vyjednávání těchto dohod a to by mělo závažné dopady. E, TTIP, e, který zatím byl dán k ledu, e, tam by to mohlo být podobné. Dále Jens Rode. Děkuji, pane předsedo a děkuji oběma komisařům za e, silnou podporu e, těchto dohod a za to, že vám e, leží na srdci výhody pro Evropu. Souhlasím s tím a myslím si, že by bylo také moudré uznat, jaké výzvy tady na nás čekají a také rostoucí skepsy, kterou vyvolává ob volný obchod v Evropě a i v západním světě. Podívejme se například na vyjednávání o CETě, to byly ty nejotevřenější eh, jednání o volném obchodu v historii, pokud jde o spotřebitele a ochranu životního prostředí. Byl ten výsledek z evropské perspektivy nejsolidnější eh, v historii, ale přesto lidé jsou velmi skeptičtí. Vy tady říkáte, eh, že pokud jde o FTA, tak Německo vlastně nechalo padnout TTIP před volbami a Eh, co týká i Francie, a to je v době, kdy my potřebujeme otevřít trhy pro celosvětové produkty. A pracuje komise na nějaké strategii, aby překonala tuto výzvu, že volný obchod se stává eh, jakýmsi eh, nepříjemným slovem, pro, zakázaným slovem pro občany nebo takovým červeným hadrem. Takže co s tím uděláte? Další řečnice. Děkuji mnohokrát, eh, děkuji za tuto příležitost eh, vlastně propojit ty vztahy mezi dvěma oblastmi, které jsou důležité, eh, to znamená obchodu a zemědělství, když musíme brát v potaz dopady na všechny odvětví. A ten obrázek dnes není černobílý. Já si z toho beru to, že tady jsou velké příležitosti pro nás. Velice mě povzbudilo, že ta vývozní čísla v zemědělsko-potravinářském průmyslu jsou tak eh, vysoká, jak říkal komisař Hogan, zvláště pro mm, například mlékárenství, ale to tež třeba pro víno, zeměpisná označení, je tam skutečně mnoho příležitostí. Ale to neznamená, že bychom měli zavírat oči před citlivými otázkami komisařka Malmströmová opět potvrdila, že e, vlastně to právo regulovat zůstává nedotčeno a že citlivá odvětví budou chráněna tak, jak být e, mají. Zajímavé bylo, e, a už o tom mluvil také Jens, to je důvěra lidí v těch v tato obchodní pravidla, je třeba přemýšlet o jejich důsledcích Například dnes jsme měli sezení s národními parlamenty právě o dohodě mezi Kanadou a EU, což byla veliká příležitost vyhodnotit i z hlediska propojení různých odvětví a jejich dopadu na obchod. Je třeba vždy vědět také, kdo má na starost která opatření a že pokud je třeba přijmout nějaká zmírňovací opatření u citlivých E, oblastí, pokud tam jsou třeba nějaké negativní dopady makroekonomického růstu na mikroúroveň, tak musíme zajistit, že na národní úrovni pak vlády a národní parlamenty vědí, že právě oni mohou e, přejmout nějaká zmírňovací opatření. A dalším krokem by mohlo být e, propojení těchto vazeb. Děkuji. Za Intague Helmut Scholz. Sorry, I'll uh, take over if you don't mind. Promiňte, já to za něj převezmu. Collega's van Agri graag waarschuwen voor de gevolgen van Vážení eh, kolegové, chtěla bych upozornit kolegy z Agri na dopady eh, dohod, jako je třeba TTIP. Je, eh, je to velice nebezpečné. Já jsem navštívila družstvo v nizozemském Groningenu. E, tato, tento region má vysokou míru nezaměstnanosti a podle e, typu by museli e, vlastně čelit skutečně velkým konkurentům, potom také Brabantsko, tam jsem také navštívila místní občany, kteří by museli konkurovat firmám, které potom eh, by měly ale menší náklady, musely by řešit požadavky na eh, blahobyt nebo pohodu zvířat, problematiku růstových hormonů a podobně. A eh, panuje tedy odpor vůči CETA a ty typu a má to svůj důvod. Mluvila jsem také s odboráři. A souhlasí s tím i jedna dřívější, bývalá poslankyně za stát Maine zpracovala studii a tam říká, že evropské rodinné farmy by musely soupeřit s velkými nadnárodními podniky a jako vždy eh, nakonec na to doplatí spotřebitelé a malí eh, podnikatelé. Nevím, jestli tu studii znáte, četli jste ji a můžete se k tomu nějak vyjádřit. Děkuji za agreguje Maria Lidia Sandra Rodriguez. Děkuji vám, pane předsedo. Já když poslouchám paní komisařku Malmstremovou a pana komisaře Hogana, tak první, co mě napadne, je to, že evidentně žijeme v nějakých paralelních světech. Vy žijete ve světě vlastně těch žraloků, financí a vidíte jenom peníze, množství peněz. Já žiju mezi venkovany a venkovankami, kteří kvůli vašim obchodním politikám, kvůli vaší společné zemědělské politice a kvůli vašim regulačním politikám přicházejí o pracovní místa a jsou stále ohroženější. Byla bych ráda, když mluvíte o tom, že budou vznikat pracovní místa, abyste udělali vyhodnocení a řekli upřímně, kolik pracovních míst také ztratíme na druhé straně, protože tyto dohody o volném obchodu, které všechno deregulují, aby se vlastně usnadnily nízké ceny eh, i ve vývozu, tyto dohody o volném obchodu s které jenom vlastně likvidují všechny ekologické normy, normy na ochranu zdraví a, a jdou proti zájmům občanů a venkovanů a venkovanek z EU a také ale venkovanů a venkovanek z těch zemí, které s námi tyto smlouvy podepisují. Asi si nepamatujete nebo nechcete pamatovat, jak boj venkovanů v Latinské Americe vedl k zastavení mnoha dohod o volném obchodu, které vy tady prodáváte jako takový všelek. Prosím, změňte už tuto politiku. Děkuji, pan Bové, za zelené. Euh, Paní komisařko, pane komisaři. Je tady hned ze začátku velký problém. Hovoříme o obchodu, anebo hovoříme o volném obchodu, ale to jsou dvě různé věci. A já si myslím, myslím že bychom to měli jasně zasadit do tohoto kontextu. Teď tedy k zemědělství nemohu hovořit podrobněji. Dnes hovoříme o bilanci. Když se podíváme na dobyt, látek a na vepře a na obchodování, tak ve vztahu s Kanadou jsme přišli o 000 pracovních míst. Co přidáme Merkosu, Spojené státy, tak je to opravdová krize pro chovatelství v Evropské unii. Když máme velké podniky Cosmisfield, jako tak ty dnes jsou filiálkami v Kanadě, ve Spojených státech a jsou č- vlastněny Číňany. Takže dnes vlastně to nemá nic společného se zemědělství. To je další problém. Třetí problém, vy tady hovoříte o zem, mm, geografických označeních původu. Já chci říct si, když chráníme 140 ze 1040 400, tak je to pouhých 10 těchto chráněných označeních původů. A dnes vytváříte vlastně diskriminaci mezi označeními původu, mezi těmi, které jsou chráněny a mezi těmi, které nejsou. A to dnes vytváří uh, diskriminaci, která je interní vůči evropskému právu a je tedy nelegální jak vůči producentům, tak i proti eh, spotřebitelům v eh, Kanadě. Děkuji. Madame Begin. Za INTA FDD paní Begin. Eh, děkuji, děkuji komisařům za jejich prezentace. I já budu velmi stručná. Pokud je o tyto dohody a je tedy zajímavé slyšet tato stanoviska, která jsou užitečná pro naše výrobce, ale ne pro všechny. A neměchom ještě tedy zdůrazňovat ty rozdíly a nerovnováhu. Musíme hledat odpověď na vše. Teď k jednomu bodu. Chtěla bych vědět, zda komise může ještě něco detailněji vysvětlit, pokud jde o otázku opatření, eh, respektive sankcí a embarga vůči Rusku. To již poškodilo celou řadu producentů. A teď k geografickému označení původu, jak tady říkali už někteří kolegové. I já se domnívám, že to je nedostatečné, to, co máme v CETA. A jak řekl pan kolega Castro, v tomto typu ochranářských opatření je riziko, že zde budou vytvořeny další problémy. Pokud je o zeměpisné označení původu, tak se táži, co budeme dělat ohledně těmi rejstříky, které nejsou chráněny, pokud je o autorská práva. Děkuji. A nyní za Agri John Stewart. Good afternoon, commissioners. I'm gonna... Dobré odpoledne. Já budu hovořit o proteinech, protože to spadá pod vaše portfolio. Dovážíme 30 milionů tun dovážené geneticky upravené soji. A komise to vlastně přehrála na členské státy. Tu otázku, zda je možné pěstovat takovouto soju, v členských státech většina řekla ne. A je to tady skutečně rostoucí pokrytectví. A já si říkám, jak je tohle pokrytectví udržitelné. Potom tady máme Potom je tady zákaz také um, um, řepky a eh, geneticky upravené a zajímalo by mě, zda to nebude potom znamenat ztrátu proteinových zdrojů. Dále zemědělci také to ovlivňuje jejich pěstování vlastně eh, eh, fazolí a souvisejících plodin. Je to ale protein vlastně s nízkou výnosností. A teď Čína vstoupila na trh se sojou a e, velice silně tento trh ovlivňuje. Ta cena tedy narostla. E, my ve Spojeném království na to musíme používat vlastně pevná paliva. Pokud bude dán zákaz pesticidů, nebudeme to moci pěstovat vůbec. A světové Orgány chtějí omezovat výrobu soji e, v Latinské Americe například kvůli nějakým pomíleným představám o změnách klimatu. Řečník byl přerušen. Tak za ENF Agri Filip Loazo. Paní komisařko, pane komisaři, to, co vy říkáte s dohodou o volné obchodě, to jsou vlastně dohody o velké deregulaci. CETA bude velkou konkurencí mezi různými modely, cenami, metodami i způsobem. Bude ovlivňovat industrializaci a financování zemědělství. Slibují nám růst Eh, a vytvoření tisíců zaměstnaneckých míst. Já si však myslím, že dnes není možné si to ověřit, je to spíše propaganda, protože kolik pracovních míst zároveň ztratíme, kolik budeme ohroženo farem a zemědělských podniků. V jedné americké studii v roce 2014 se na se hovoří o ztrátě 600 tisíc pracovních míst a z toho 120 tisíc ve Francii. Tyto smlouvy povedou ke ztrátám pro naše národy a vzniku nadnárodních firm. Vy jste říkal, pane komisaři, že globálně budou mít tyto dohody pozitivní dopad, takže chci slyšet, jaký. Já vidím ohrožení eh, celého dobytkářského sektoru, eh, hovězího dobytka, budou to snižovat eh, náš vývoz a zvyšovat dovoz budeme zavaleni výrobky z Severní Ameriky, které budou levnější a kde je i kvalita snížená. Takže ztratíme naši excelenci, pokud je o naše výrobky. Také nehovořím o ruském embargu, které samozřejmě mm, dopadá na všechny zemědělce. A asi by bylo nutné konstatovat, že je nutné sdělit, že tedy samozřejmě konec světa nastává. Děkuji. Inter INF Eduard Ferrand. Děkuji za Inter INF Eduard Ferrand. Eh, děkuji, pane předsedo. Jsme eh, znepokojeni celým harmonogramem eh, toho, těchto příprav. Mám tři otázky. Pokud je o Kanadu, Slyšel jsem, že 350 milionů dolarů bude věnováno na podporu mlékařenského průmyslu eh, v Kanadě. Uvažujete také o mm, podpoře masného odvětví? Teď se táží s ohledem na několik studií, že se hovoří o 50 tisících zrušených pracovních míst ve Francii, pokud bude podepsána smlouva mezi Kanadou a Evropskou unii. Dále, pokud je o, eh, o, o eh, označení původu, to je velice důležité. Nemyslíte si, že tímto vlastně přijmeme o naši excelenci a o naše výrobky, které nesou toto označení na základě této smlouvy o volném obchodu. Děkuji. Tím tady končí první kolo řečníků a já bych rád vyzval zástupce komise, aby odpověděli na to, co zaznělo. Maximálně 10 minut každý a bude to v obráceném pořadí a začne pan komisař Hogan. Děkuji, pane předsedo. A <clears throat> nejprve pan Valesa zmínil Ukrajinu. Dohoda s Ukrajinou eh, je zahrnuta v té studii a to platí pro všechny eh, úmluvy, které jsou provizorně uplatnovány a e, bylo potřeba tam dát to zjednodušení s na ten typ e, analýzy, kterou provádíme. A Ukrajina je tam zohledněna. A souhlasím s vámi v tom, e, že správná analýza SPS je nezbytná a máme tam určitý model ale nemáme tam žádný, který by dokázal ty informace změřit eh, opravdu přesně a zanalizovat. To souhlasím s panem Desem, že potřebujeme mít eh, rovné podmínky, pokud je o životní prostředí, eh, pracovní právo a všechny ty ostatní oblasti, tak jak to zvažujeme u každé dohody o volném obchodu. Pak tady byl zmíněn Vietnam a ta daň, která snižuje ty zisky. A já jsem byl nedávno ve Vietnamu, kde jsme řešili tuto konkrétní otázku přímo s větnamskými orgány a oni to teď no, znovu zvažují, eh, uvidí, co budou moci udělat a my eh, samozřejmě nemůžeme eh, také říkat jednotlivým členským státům, co mají dělat. Nemůžeme našim partnerům také říkat, co mají dělat v oblasti daně, ale budeme to sledovat a řekneme vám, jaký je vývoj. Pan de Castro říkal, že velmi podporuje obchod, pokud je o pracovní místa, růst a tak dále, ano. A pane Nikosne, mohu vás ujistit, že zohledňujeme ty obavy, pokud jde o Mercosur a sektor hovězího a v květnu tam jsme vlastně toto zohlednili a mohu vás ujistit, že to i nadále eh, budeme mít na mysli. Paní Mastrom již řekla mnohokrát, pokud jde o TTIP, že to bylo zatím dáno k ledu a eh, teď se vlastně čeká na to, mm, co bude dál. A chápu i to, co říkal pan Rode, pokud jde o tu skepsi v souvislosti s volným obchodem, ale já si myslím, že tady je dobré mít opravdu pravdivé informace o tom, o čem vyjednáváme v rámci těchto dohod. A když tady se nám podaří zprostředkovat ty pravé informace o tom, co je eh, uvnitř každé dohody, tak by to byl dobrý začátek a ta dezinformace, která tady existuje ohledně těch dohod, Ehm, tady velmi těžké to potírat a e, no, ty dezinformace zkrátka vznikají ve členských státech a je potřeba to, tyto e, dezinformace vlastně e, opravovat. Paní Šáke hovořila o tom, že členské státy by měly přijmout opatření pro, eh, proti globalizaci nebo pro zmírňování globalizace. To je samozřejmě na členských státech, které to musí zohledňovat ve svých domácích politikách. Evropská unie to nemůže eh, žádným způsobem nastavovat, ale samozřejmě souhlasím s tím, že tato přizpůsobení by měla proběhnout. Pak se tady hovořilo o spotřebitelích a eh, tedy kteří trpí a my tady samozřejmě musíme dbát na spotřebiteli i producenty. Ve společné zemědělské politice sledujeme obojí, eh, potravinovou bezpečnost, kvalitu potravin a eh, spotřebitelé i producenty. Producenti musí vědět, že tady musí být udržitelná produkce, je eh, důležité, důležité pro naše budoucí trhy a chceme samozřejmě velkou vysledovatelnost u nás i ve světě. My jsme opravdu tady ovšem špičkou. Dále paní, paní Rýs. Um, ehm, já nevím, jestli bych měl vůbec reagovat na to, co tady zaznělo. Máme tady 6, 56 miliard euro ročně, každý rok a e, tady bude příležitost v rámci dalších vyjednávání, abyste e, nechali zasnít e, váš hlas. Začne to již v lednu 2017 a všichni se mohou zapojit. A zajímá mě, zaj, překvapilo mě, že nechcete dále podporu zemědělců, protože my vlastně tady chceme dát dodatečnou podporu příjmu Eh, prostřednictvím přímých plateb pro zemědělce a to platí i pro vaši zemi, jako pro každého jiného, ale tady rozhoduje samozřejmě každý členský stát, ne Evropská komise nebo Evropský parlament. Každý den eh, tady máme různé požadavky k FTA, pokud jde o Jižní Ameriku a my tady na to musíme reagovat, pokud jde o obchod eh, s Ekvádorem, Chile a tak dále. My vyjednáváme a bereme to v potaz. Dále eh, myslím si, že eh, tady je zpráva pana Andrease a v Evropském parlamentu a tam se zdůrazňovala pracovní místa, zaměstnanost a naše citlivé produkty samozřejmě musí být chráněny a hovězí je tady velmi důležitým odvětvím a my jsme to zvážili v té zprávě a Eh, snažíme se to ošetřit v těchto dohodách. Víme, že tam jsou zatím pracovní místa, je to nesmírně důležité. Eh, kdybychom eh, souhlasili s požadavky USA a jiných, bych, tak kdybychom na to všechno přistoupili, tak bychom samozřejmě ztratili pracovní místa a to je pro nás nepřijatelné, takže my nemusíme souhlasit se vším, co oni po nás chtějí. Potom uznávání eh, zeměpisných označení, to je něco nepochopitelného pro USA a v Kanadě, ale my jsme udělali eh, velký průlom, eh, pokud jde o Kanadu, protože poprvé to byli nuceni uznat a nyní na to můžeme stavět. Samozřejmě, že to není úplné, není pokryto úplně všechno, ale už jsme dosáhli velkého zlepšení, protože dříve nebylo uznáváno vůbec nic. Paní Begin. Eh, omezení dovozu. My tady máme eh, celní kvóty, když je tam nějaký citlivý eh, produkt a chceme omezit jeho dovoz, tak to děláme prostřednictvím systému TRQ a to bylo velmi efektivní. A, já, ne, tady někdy jezdím i na mise a řeším třeba ty problémy spojené s ruským embargem a um, mm, 95 z vývozu, eh, který směřoval od EU do Ruska, eh, je eh, nahrazen trhy na Dálném východě nebo jinde ve světě. Takže jsme udělali velký pokrok při doplňování těchto trhů. Pracujeme na tom a pokud se budeme držet našich norem, tak já si myslím, že se nám jistě podaří tady mít přínos s rostoucí populace eh, na Dálném východě a jejich rostoucích požadavků a poptávce po kvalitních produktech. Eh, tady jde o ten problém s tou eh, sojou a, a já si myslím, že tam je potřeba eh, tady hovořit o těchto problémech a že by mohla být využita tato příležitost, abychom environmentální aspekty implementovali do naší politiky, protože my tam vlastně máme deficit. Máme deficit eh, těchto produktů a musíme je dovážet z celého světa a je to znepokojivé pro společnost. A my bychom měli tyto eh, sojové produkty dovážet, protože to naš zeměděl, naše zemědělství potřebuje. Pan Vlazo a pan Ferran zmínili některé věci, pokud jde o zaměstnanost a podporu hovězího. Jak víte, tak my podporujeme udržitelnou produkci hovězího v EU. A já tady kladu důraz zejména na tu udržitelnost, protože um, tady eh, samozřejmě zemědělci chtějí udržitelně eh, produkovat, eh, ale samozřejmě je to také na trzích, takže my podporujeme různé podpůrné nástroje a pokud jde o ztrátu pracovních míst, tak ta poslední čísla uznávají, že dochází ke snižování zaměstnaných v oblasti primární produkce, ale roste počet osob, které jsou zaměstnané eh, v sektorech přidané hodnoty, eh, tedy eh, v dalších sektorech navazujících na zemědělství. Tady je asi 44 milionů pracujících v zemědělství a pokud jde o primární produkci, tak tam se snižuje počet zaměstnanců kvůli různým problémům e, s potravinovým řetězcem a tak dále, kvůli konsolidaci, ale máme tady 1% v těch navazujících sektorech a to je také důležité. Perfect. Výborně, e, z hlediska obsahu i času. A teď paní komisařka Malmstramová. Děkuji, pane předsedo, děkuji za otázky. Komisař Hogan už některé zodpověděl, takže já se soustředím na ty ostatní. Ano, dopad SPS na obchodní dohody samozřejmě je velice důležitý, ale jak říkal komisař uh, Hogan, není úplně ideální metoda, jak tohle řešit, ale snažíme se společně uh, na komisi zlepšit analýzu největších problémů, tak abychom to mohli zapracovat do obchodních dohod, ale obecně do kontaktu s třetími zeměmi. Vytvoření rovných podmínek, to je pochopitelně důležité žádný výrobek se nemůže dostat na evropský trh, když je tady zakázán. To znamená, vlastně uh, hovězí ošetř, hormonálně ošetřené hovězí je zakázáno a, a tečka takové hovězí právě nemůže být prodáváno. Také máme předpisy o dohledatelnosti, kde třetí strany je musí také plnit. Máme taky eh, předpisy o eh, porážce zvířat, přepravě zvířat v souvislosti tedy s pohodou zvířat, děláme audity, pak tady jsou i další předpisy týkající se pohody zvířat, eh, které eh, vlastně řešíme na různých mezinárodních eh, fórách, například Světová organizace pro zdraví zvířat a v rámci CETA je toto také upraveno. Pokud jde o zeměpisná označení, jenom bych doplnila k tomu, co říkal komisař Hogan. Máme eh, ochranu zhruba 1400 označení v Evropě. Jednáme s třetími zeměmi a členské státy nám pak dávají seznam těch označení, která jsou pro ně nejdůležitější z hlediska vývozu. Mnoha zeměpisná označení, která tady jsou chráněna do těch dotyčných zemí, nejsou vyvážena, takže my děláme vždycky seznam prioritních výrobků, Máme třeba 140, 160, 170 s různými zeměmi. A já myslím, že to je celkem úspěch, protože některé eh, ty země nic takového dříve vůbec nedělali. Pokud jde o whisky a Koreu, tak whisky, pokud jde o whisky, eh, tak máme kontakty eh, s Koreou. K typu já jsem se vrátila dnes ráno z USA. Diskutovala jsem s velvyslancem Froumenem a řekli jsme si, jak, eh, jak jsme daleko a do konce roku si chceme zhodnotit eh, výsledek tříletých jednáních, ale asi bude trochu další přestávka v jednáních o TTIPu s tou novou administrativou, protože o prioritách eh, Mm, prezidenta Trumpa moc nevíme, nikdy o ty typu nemluvil a asi to pro něj nebude úplná priorita. Takže zatím to je vlastně přerušeno. Jak znovu získat důvěru eh, v obchodní dohody? To je samozřejmě velké téma, ale jenom velice stručně. My se na komisi snažíme zajistit, aby naše obchodní dohody byly efektivní, aby vyhovovaly potřebám lidí a aby skutečně napomáhali spotřebitelům, malým a středním podnikům, aby byly uzavírány transparentně. Na transparentnost hodně tlačíme. Rada stále ještě nechce zveřejnit některé vyjednávací mandáty a byla bych ráda, abyste spolu komisí tlačili na radu, aby byla transparentnější v tomto ohledu. Chceme zajistit, aby všechny obchodní dohody zahrnovaly i hodnoty, Eh, nejen ty normy, ale také hodnoty, které podporujeme, jako jsou pracovně právní normy, ochrana životního prostředí, právo, regulace a tak podobně. Musíme jednat s členskými státy, s národními parlamenty, s občanskou společností. My už to děláme, ale musíme dělat i víc. A také členské státy, když odsouhlasí mandát a oni ho odsouhlasují jednomyslně, tak potom musí ve své zemi říci, tak právě jsme schválili jednání s Mexikem, bude to skvělá dohoda, protože proto a proto. A poslechnout si, co na to lidé říkají a informovat o tom komisi, ale brzo, ne týden před ratifikací, protože pak s tím jsou problémy. Je potřeba mnohem větší aktivita a nám všem se nedaří dostatečně toto lidem vysvětlovat a zapojit je tak, aby měli pocit, že se jich to také týká. A pak samozřejmě musíme zajistit, že ti, kteří vlastně eh, eh, prohrávají kvůli globalizaci, ale třeba říct, že tady málo kdy je ztráta pracovních míst ryze kvůli obchodním dohodám, spíše kvůli celkové eh, souvislosti globalizace, tak samozřejmě některý na to doplácejí. A je třeba mít nástroje i na řešení tohoto problému, tak aby lidé mohli mít rekvalifikace, aby mohli změnit typ práce. Něco uh, už děláme na uh, evropské úrovni, je třeba využívat k tomu evropské prostředky, ale především se to také týká členských států. A konečně Eh, jsou různé zprávy, které měří dopad například TTIPu nebo CETA. Většina těchto výsledků poukazuje na nárůst investic, nárůst pracovních míst, nárůst hospodářského růstu. A pak je tady ještě jedna studie, která je udělaná úplně jinou metodikou. Eh, a nesouhlasím s výsledky této studie a žádný eh, seriózní akademik s ní nesouhlasí. Nicméně víme, že obchodní dohody vždy vedly k pracovním místům růstu a investicím. Máme velice úspěšné dohody, třeba eh, eh, dohoda s Koreou, 250 tisíc pracovních míst. Komisař Hogan eh, uvedl příklady příležitostí z navýšení vývozu v zemědělsko-potravinářském odvětví. To všechno povede k tvorbě pracovních míst a k hospodářskému růstu. A pak i další dohody v minulu, vždy vedly k tvorbě pracovních míst. Takže historicky to tak skutečně je a dá se tedy na základě toho předvídat eh, i podobný vývoj v tomto případě, i když to bude různé v různých zemích, v různých odvětvích a proto státy také musí dělat národní odhady, zjistit, jaká jsou třeba jejich ohrožené odvětví a to my se snažíme dělat i na úrovni EU. Takže tímto skončím, pane předsedo, myslím, že komisař Hogan ostatní otázky zodpověděl. Předseda, děkuji vám, paní komisařko, a nejprve tedy dám slovo, předám předsednictví panu Sikierskému, který bude předseda tomu druhému kolu. Děkuji vám. Děkuji, pane spolupředsedo. 30 lidí se přihlásilo do diskuze a Dám tedy každému jednu minutu. Pan Zula bude první. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma komisařům. Musím se přiznat, že nejsem příliš nadšený. Alespoň ne tolik jako vy, když se dívám na výsledky těch smluv. Nejsem. Ze stejných důvodů, které vy jste tady vlastně předložili. Komisařka Malstromová to právě řekla ne všechny země či ne všechna odvětví najdou výhody v těchto smlouvách. Takže samozřejmě nevítáme tyto smlouvy. Evropa je největším vývozcem zemědělských výrobků a právě protože se zajímáme o všechny občany a o všechny producenty, tak těme, chceme změnu přístupu. Vy jste říkali, že studie se týkají pouze 30 procent výrobků, ale kde jsou teda studie o těch 70% zbývajících produktů? To je ten rozdíl mezi námi. Neměli bychom pospíchat s uzavíráním slov za každou cenu. Měli bychom se zaměřit na kvalitní odvětví, eh, zpracované výrobky, víno, olej, zeměpisné označení původu eh, a podobně. Ovoce, zelenina. A chci položit ještě otázku panu komisaři Hoganovi, jaká je dlouhodobá vize v oblasti potravinářského a zemědělského odvětví. Jaká je tedy naše vize? Kam směřujeme? Prosím, pan Šul. Thank you. Eh, Děkuji. Eh, vítám, že je tady taková studie, protože už jsme mnohokrát eh, žádali o různé studie, které by posoudily horizontální dopad obchodních dohod, ale zpracovatelský průmysl je někdy, má někdy jiný zájem než farmářský průmysl, protože vývoz síru například nenavýší automaticky prostředky eh, pro mlékárenské farmáře. Tyto dohody jsou v tuto chvíli dobré spíše pro zpracovatelský průmysl, takže jak můžeme dosáhnout toho, aby byly vyvážené zájmy eh, pro, i pro farmáře. Eh, další otázka. Zranitelné produkty podle studie jsou hovězí, rýže, drůbež, cukr. Vajíčka tam nejsou zmíněná. Eh, I když je to takový citlivý produkt a pokud jde o dohodu s Ukrajinou, tak vejce produkovaná na Ukrajině jsou dnes eh, zejména vyváženi do EU a jak můžeme zabránit tomu, že, že tady nebude vytvářena nepříznivá situace. Eh, Hans Garcia, paní Garcia. Ano, velice děkuji. V té teoretické studii se neberou v úvahu některá opatření jež mají ekonomické dopady, kromě regularizace například snižování nejenom cel, ale i fitosanitární opatření. Já bych byla ráda, kdyby vše bylo reciproční, aby vše, co tedy přichází na území Evropské unie, respektovalo stejné podmínky jako to, co je vyrobeno zde na našem území protože pokud je nedostatečná kontrola nebo jsou zde různé nemoci a dostanou se na naše území, pokud není dostatečná kontrola, tak je to negativní. Takže byla bych ráda, kdyby ty studie byly mnohem prohloubenější. Je to škoda. Ovoce, zelenina, víno, olivový olej. Tady nevíme, jaký bude potenciální dopad těchto dohod. Paní posila Dana, madama Dana. Um, Další řečnice, ano, děkuji. Já mám několik bodů. Často se odvoláváme na Jižní Koreu a já souhlasím s vámi, paní Malstrmová, že ano, měli jsme velice pozitivní dopady z dohody uzavřenou s Jižní Koreou. Týká se to zejména financí, energetiky a chemie, to znamená důležitých významných odvětví. Ano, takže komerční od, dohody podporují velké podniky, velká průmyslové odvětví, ale ne zde, zejména ne malé a střední podniky, takže to bychom měli říci. Takže v této dohodě s Jižní Koreou máme i dopad eh, společenský a dopad environmentální, ale o tom se tolik nehovoří, nebo třeba i otázky platů v Koreji, eh, odborová politika. Takže co tam máme? Máme industriální výsledky, ale co v těch ostatních odvětvích? A teď ještě stále dohody. Většina těchto smluv a dohod, například Jižní Korea, a z této dohody těží zejména Spojené království. Bude ale Brexit, tak co se stane? Bereme toto v úvahu? Pak k CETA. Hovořilo se o zeměpisných označeních původů, týká se to 10%, je zde celá řada výjimek, takže jaké jsou dopady těch výjimek oproti, eh, ohledně tedy zeměpisných označení výboru. Pak dále, kontrola hormonů, to znamená hovězí z hormony. Já mám strach z dalšího takového hygienického skandálu, který by se mohl rozpoutat v Evropě. Pan kolega Danke. Ano, děkuji, pane předsedo. Roste počet obyvatel, roste bohatství a Evropa samozřejmě musí hledat nové trhy. Ty dohody se mi zají být zajímavým způsobem, ale zemědělství má příliš počet, má pocit, že je zneužívána. Eh, děkuji za ten kumulovaný dopad, který zde byl eh, eh, v jedné studii představen. Tento dopad však ignoruje ty dohody, jež byly již uzavřeny a já si myslím, že by bylo potřeba se na ně také podívat. Nejenom na ty, které jsou připravovány, abychom věděli, jaký je ten skutečný dopad. Pokud jde o čísla, tak jsem trošku udiven, protože jsou odlišná a nižší než ta, která jsem měl já. Když se podíváme na smlouvu s Mercosurem, tak obchodní bilance je velice deficitní, přibližně o méně než 3 miliardy 550 milionů euro. Budeme mít peníze, budeme mít prostředky na to, abychom kompenzovali producentům eh, ty ztráty nebo zejména ty zóny, kde eh, je možné pouze tedy chovat dobytek anebo tedy tam mít louky. Další řečník, prosím. Uh, uh, eh, děkuji oběma zástupcům komise. Mám dvě otázky. První, eh, obchodní dohody byly velmi pozitivní obecně pro zemědělství, pokud jde například o eh, mlékárenský sektor a vepřové, ale pokud jde o hovězí, je to problém a v rámci příští společné zemědělské politiky se zamyslí komise eh, nad podporou pro hovězí nebo pro pobídky pro eh, farmáře v některých oblastech, tak aby se zintenzivnilo příslušné eh, hospodářství. A chtěl bych děkovat panu Houkenovi, pokud jde o to, co říkal o ruském o sankcích pro Rusko a že 95% toho obchodu již bylo kompenzováno. V té souvislosti se zmiňuje také Indonésie. To je velmi příznivé pro 50 milionů obyvatel a jsou tady tedy velké příležitosti spojené s touto rychle rostoucí zemí. Pan Tarabela. Paní komisařko, pane komisaři, podívejme se tedy na ty studie, které jste zmiňovali. Ty studie ukazují obtížný scénář pro celou řadu odvětví. Rýže, cukr, drůbež a červené maso. Zde sníží produkce, sníží se ceny a přitom se tomu říkají ambiciozní scénáře nebo konzervativní scénáře. Uh, Kromě toho je nám navrhován scénář i pro mléko, kde se hovoří o vynikající situaci. To ale není pravda. U mléka by cena nastoupila přibližně o 2 až 7 ale víte, že ta základní cena byla 20 centů producentů plus 7 to je 27 centů, takže samozřejmě je to mnohem nižší než výrobní náklady, takže to je nepravda. Paní Malsomová, lituji, nebudu klást žádné otázky, protože to nemá smysl, protože byste uzavřena ve svých eh, představách, které jsou ultraliberální, a je jasné, že některé dohody jsou škodlivé pro některé odvětví zemědělství. Položím pouze jednu otázku. Máme dohody s Afrikou, které budou předloženy Evropskému parlamentu a dnes na trhu Dakaru vyvážíme naše přebytky za nízké ceny, které konkurují eh, politice, rozvojové politice, jste na to pyšná a chcete i nadále takto pokračovat, aby veškeré dohody o volném obchodu zlepšovaly životní situaci obyvatelstva všude, kde se to děje? Pula. Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Kumulativní dopad a jeho hodnocení, eh, pokud jde o dohody a zemědělství, tak to je velmi důležité. Je to důležité pro obchodní politiku, zejména dlouhodobou. A e, něco tady řekli již kolegové, ale e, a já si myslím, že není potřeba opakovat ty věci, které se týkají SPS a antimikrobiální rezistence. To by nějak neobohatilo tuto diskuzi, takže se vzdávám slova. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, komisařům. Navážu na to, co tady zaznělo naposledy. Potvrdila tato zpráva to, eh, co my si myslíme, tedy, že je v ohrožení hovězí. Pro mě je to velmi důležité, co teď uděláme s tímto poznatkem který nyní máme. Paní Malström říkala, že jsou tady samozřejmě určité mezery v té analýze, ale já si myslím, že pro nás je důležité, že teď tyto poznatky máme Teď e, se ta otázka alespoň nadnesla a mě by zajímalo, jaký dopad to bude mít. A poslední poznámka se týká volného obchodu, o kterém se tady hodně hovořilo. A mě by zajímalo, jestli pan Juncker přece řekl, že volný obchod e, Spravedlivý obchod neznamená pouze volný obchod, takže to bychom měli mít na zřeteli. Potom e, nástroje pro ochranu obchodu tam, kde nefunguje trh, tak prý máme mít možnost zasáhnout. Můžeme to udělat i v oblasti zemědělství? Paní Aguilera. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit o dvou otázkách, které nebyly zmíněny a chtěla jsem to tady velice konkrétně nadnést zejména na adresu komisaře Hogana, protože to spadá do jeho oblasti evropské zdravotní standardy, standardy eh, potravinové bezpečnosti a vlastně principy předběžné opatrnosti, které prosazujeme, vedou k rušení nebo odstraňování účinných látek v fitosanitárních přípravcích. A zemědělci teď eh, mají s tím velké problémy. Je to i důsledek genetické technologie. Byl to třeba problémem s glyfosátem. Eh, v některých zemích se ale dále eh, podporuje Dále rýže. Ukazuje se, že to je jedno z odvětví, které je nejvíce poškozeno obchodními dohodami. Co s tím uděláte a proč se také nestarete o středozemní plodiny, jako je olej a tamní ovoce a zelenina? Děkuji, paní Dos. Thank you, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste hovořil o velice intenzivně intenzivní politické povaze obchodu. V nadcházejících jednáních mezi Spojeným královstvím a EU se to určitě také projeví. Spojené království a jeho trh je eh, životně důležitý pro evropské zemědělce. Podle Eurostatu v roce 2014 Spojené království vyvezlo zemědělské výrobky v hodnotě 16 miliard do Evropy a dovezlo zemědělské výrobky v hodnotě 40 miliard. Je to největší dovozce z francouzských zemědělců, 40 eh, eh, eh, zemědělských výrobků z Irska jde do Spojeného království nebo 30 vlastně kapalného sladu také dovážíme do Spojeného království. A jak tedy Eh, hodláte se postavit eh, k této situaci? Jak vlastně se vytvoří dohoda, která bude obecně prospěšná pro obě strany? Děkuji, já se připojuji k poděkováním dalším. Ta studie odpovídá na obavy evropských zemědělců, protože mají strach, že se nebere v úvahu jejich činnost. Řeknu dva důležité závěry. Uh, Globální výměna je důležitá, ale ohrožuje některá odvětví. Další dobrá obchodní dohoda zajišťuje rovnováhu a zajišťuje také zachování citlivých zranitelných odvětví. Pouze eh, několik odvětví je studováno, například eh, květiny a ovoce, zelenina, na to se úplně zapomnělo v těchto dohodách sedm dohod pouze bylo studováno ze 12, například Maroko a dopad na rajská jablka. Takže je tady ještě další věc, dopad na ceny, cenovou, cenové výkyvy, ten nebyl studován. Tato studie ukazuje, že Evropská unie je jakoby homogenní, ale vůbec se tam nedíváme na jednotlivé regiony. A dále vůbec není brána v úvaha politika eh, veřejných podpor a zásahů. Takže táži se, které sektory, která odvětví budou ovlivněna těmito dohodami, a žádné studie nebyly udělány. Paní Chasaka. Děkuji, pane předsedo mohu být stručná, pokud jde o dopad dohod o volném obchodu. Je to katastrofa pro živočichy i rostliny a i pro spotřebitele a zemědělce. Obchod roste, ale eh, naše planeta trpí 3,5 eh, milionu eh, Evropanů tady byly ignorovány živočišné druhy, spotřebitele a životní prostředí. Je mi líto, že zemědělský eh, výbor tady se nemohl vyjádřit k CETA. Pane komisaře Holkane, pokud chcete vědět, jaký dopad má CETA pro zemědělství, tak ehm, oficiální stanovisko k CETě ze strany zemědělského výboru by mělo sehrát svou úlohu, protože my musíme pomáhat občanům a zemědělcům, což se v tuto chvíli neděje. Další řečník. Myslím si, že obchodní dohody mohou být v mnoha případech pozitivní, ale je jasné, že jsou nevyhnutelné. Nicméně eh, takový rozšířený pocit je, že eh, prostě vždycky na ty dohody doplatí zemědělství. A Platí to třeba pro region jako jsou Kanárské ostrovy, můj region, eh, protože to je odlehlý region a tím ty problémy se tam ještě zvýrazňují. Ano, máme vlastně ochranou doložku, ale víte, že ty ochranné doložky nejsou dostatečné, takže já vás žádám, abyste se snažili provést posouzení dopadu těchto dohod na nejodlehlejší eh, regiony předtím, než se ty dohody budou uzavírat. Děkuji. Pan Nekov. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Малстром, уважаеми... Děkuji. Paní komisařko, pane komisaři. Um, nebudu uh, skrývat potřeby bulharských uh, farmářů a vím také o potřebách dalších farmářů v Evropě. Uh, ale rodinné farmy nejsou schopny držet krok s konkurencí, které otevíráme evropský trh. Kanadské zemědělství má velký e, potenciál růstu, tři, mají 35 milionovou populaci v Kanadě a v EU e, je asi půl miliarda obyvatel a já si myslím, že dopad na evropské zemědělce bude bez pochyby negativní, na rozdíl od kanadských. A tyto dohody eh, vlastně zvyšují rozdíly a experti tvrdí, že CETA to ještě tady posílí a zemědělci za to zaplatí. Podle expertních odhadů zmizí tisíce pracovních míst v Evropské unii, zejména v oblasti zemědělství, pokud CETA vstoupí v platnost v této verzi. Takže jak můžeme přesvědčit drobné zemědělce z odlehlých oblastí, že to pro ně bude výhodné? Jsou Flanagan. Eh, Pane předsedo, na začátku jste říkal, že zemědělství se někdy opomíjí. Lidé mimo zemědělství eh, si to možná neuvědomují, ale je ostudné, náš zemědělský výbor to ignoruje a že nemá stanovisko k CETA. Komisař Hogan řekl, že je třeba mít přesné informace. Já s tím rozhodně souhlasím a doufám, že to naznačuje změnu eh, v přístupu k jednáním, protože ve snaze získat přesné eh, údaje u TTIPu za tímto účelem jsem šel tedy eh, do té místnosti, kde jsou dokumenty, ale zjistil jsem, že možná by bylo jednodušší prorazit berlínskou zeď, než tam získat Eh, skutečné eh, a přesné informace. Pan Lange to zmiňuje jako úspěch, ale mně to připadá skutečně Eh, pobuřující, protože vy nedostanete ani papír, abyste si mohl zapsat ty údajně přesné a pravdivé informace. Jsou tam prostě různé křížky, je to proškrtáno, takže je velice nemožné toto nastudovat. Měli byste změnit způsob jednání. Děkuji, pan poslanec Buda. Eh, je velice důležité pro farmáře aby věděli nejenom, jak více produkovat, ale jak také lépe eh, své výrobky prodávat. Takže je důležité tyto dohody mít i přesto všechno, co tady někteří říkají. Zároveň máme 11,5 miliard, jestli jsem si to dobře zapamatoval, eh, vývozních položek z Evropské unie. Máte také číslo ohledně dovozu do Evropské unie, protože se mi zdá, že to je stejně významná položka. A rovněž bychom chtěli vědět, zda členské státy se nějak dělí o tuto částku. Je to 1,5 miliard. Je tato částka rozdělena a jak je tedy rozdělena na úrovni jednotlivých členských států? Jak přispívají tedy do tohoto vývozu všechny členské státy? Bylo by zajímavé, jestli jsou to pouze západní část státy, ty hlavní exportéři, anebo i východní státy. Další poznámka. Čína a Japonsko. Říkali jste, že máme sedm zemí evropských, které mohou mít dohody s nimi. A kde jsou ty další? Nederland is een land van handel. Děkuji, pane předsedo. Nizozemsko je eh, vývozcem a máme tady rozsáhlý zemědělský sektor a eh, zemědělci si v Nizozemsku přejí eh, CETu, i když samozřejmě zaznívají i četné kritické hlasy. A mě by zajímala jedna věc. Uvedli jste, že je potřeba podporovat eh, udržitelnost. Máme Junckerův plán, máme tady ještě 400 miliard, které ještě nebyly vyčerpány a nemohli bychom usilovat o projekt, který bychom uskutečnili společně, kde by se vyřešily ty problematické body, tak aby naše udržitelné produkty mohly být lépe vyváženy. Máme vysoké požadavky v Evropské unii a teď jde o usnadnění vývozu. Hodně se hovoří o nafta a v minulosti eh, se tvrdilo, že jsou s tím velké problémy v roce 90 eh, až 94, ale já si myslím, že to vlastně není pravda, protože od roku 94 i jiné eh, zemědělské podniky ve světě zkrachovaly. Eh, další řečník. Pane komisaři, vy jste hovořil i o cestách, které jste podniknul a já si myslím, že ten aktivní přístup je nesmírně důležitý a já jsem se také setkal s lidmi, kteří vás doprovázeli a jejich vyjádření byla velmi pozitivní. Já si myslím, že ne, s našimi kvalitními produkty nemusíme mít strach před celosvětovou konkurencí. Ale jedna věc mě zaráží a to, že máme studii, kde právě tyto produkty jaksi vynecháváme Eh, produkt, který má eh, největší vývozní hodnotu, je víno a nebudeme si přece myslet, eh, že svět dobijeme hovězím masem, tady potřebujeme zpracované produkty a proto je potřeba se na to více podívat. Potom otázka k zeměpisným označením. Já si myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom chránili všechny ale mě by zajímalo, jak ten seznam sestavujete, protože já mám pocit, že na komisi mají vždy stále stejné seznamy eh, u každé dohody. A já si myslím, že tady bychom se měli ehm, zaměřovat podle konkrétní dohody na, tom, které pro, na, na to, které produkty na ten seznam dáme. Eh, děkuji, pane předsedo, děkujeme za studii, děkuji komisařům. Myslím si, že systém uzavřených národních ekonomik v minulosti vždy selhal a tady by, kdyby to tak bylo, tak bychom tady asi neměli uh, nové sjednocení Evropy a hlavním jazykem by tady byla ruština, takže vývoz bychom měli chápat jako šanci. Já nepochybuji o kvalitě a efektivitě uh, našich produktů, ale Eh, mám eh, starost o třeba eh, environmentální normy, byrokracii a tak dále. Možná, že by bylo dobré proskoumat naše normy a když budeme mít nové myšlenky, pokud je o environmentální normy, tak bychom se měli rozhlédnout ve světě, protože nepřímé náklady nedokážeme prodat a je to nevýhoda a snižuje to efektivitu. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám komisaře. Naslouchal jsem vám, paní Malzřemová, velmi často, ale jedna věc mě zarazila. Vy jste Donaldem Trumpem evropské politiky, protože odmítáte naslouchat eh, skutečným vývozcům. Eh, pokud je o CETA, TTIP a Mercosur, tak tam pokračujete ve vyjednávání, i když farmáři, různé svazy a občanská společnost, malé a střední podniky proti tomu protestují. Vy si ale jdete svou vlastní cestou a stejně jako Donald Trump odmítáte naslouchat tak jak on odmítá eh, klimatické změny, tak vy odmítáte tyto eh, hlasy. Kdy si konečně uvědomíte, že vlastně odcizujete občanům evropské instituce a, nahráváte Faražovi a, a podobným. Takže eh, tady vlastně toto je vaše vlastní zpráva a to poselství pro poslance a pro náš výbor Agri je, že můžeme podpořit buď farmáře nebo CETu, ale rozhodně není možné podpořit obojí. Prosil bych o vážení slov. Pan prezident Trump jest, będzie prezidentem wielkiego kraju. Pan... Pan Trump bude prezidentem velké země. To bychom měli respektovat. Děkuji, pane předsedo. Zpráva vyznívá velmi optimisticky pro evropské zemědělství a obecně vychází z toho, že e, obchod je symetrický, že třetí země a Evropská unie e, dají e, symetrickým způsobem k dispozici své trhy. Ale naše zkušenost, kterou jsme dosud s třetími zeměmi udělali, dokládá, že musíme přistupovat na ústupky v oblasti zemědělství a profitují z toho jiné sektory a to ve té zprávě nevyznívá. Evropské zemědělství má celou řadu povinností, musí plnit různé normy eh, v oblasti životního prostředí, eh, dobrých podmínek zvířat a klimatický sněn. To vyvolává náklady a bude to zohledněno? Přihlednete k tomu? Okay, pani poseł Krupa. Pani Krupa. Panie przewodniczący, já chciałam zapytać. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem položit jeden dotaz ke globálnímu obchodu. Jaký dopad globálního obchodu zaznamenává životní prostředí, lidské zdraví? Já jsem lékařka a vnímám celou řadu nových eh, chorob eh, nebo objevují se různé, různá nádorová onemocnění, civilizační choroby, eh, antibiotická rezistence a to vše v důsledku otravy chemikáliemi, pesticidy a různými přísadami v potravinách. A nyní tady máme CETu a tam do hry vstoupí nové eh, hormonální eh, prostředky, nové antibiotika, nová antibiotika, která se dostanou takto do oběhu a k nám. A slyšela jsem, slyšel jsem kanadského zástupce, který říkal, zastavíme eh, produkci na základě antibiotik a hormonální léčby, a, ale to je otázka. Další řečnice. E Děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom poděkovat panu uh, eh, Hoganovi, že se tady snaží uh, řešit problémy deregulace. A já bych chtěla pohovořit o otázce to je, tady eh, vstupuje do hry nekalá konkurence. Naše produkty jsou mnohem kvalitnější než produkty z třetích zemí, to si uvědomujeme, a to má také eh, dopad na lidská práva například, nebo má to dopad, eh, důležité jsou tady i lidská práva a mm, také zaměstnanecká místa. Potřebujeme efektivní ochranné doložky proti nekalé soutěži, to je důležité pro regiony odlehlé a mě by zajímalo, jak chcete zaručit, že naši zemědělci budou chráněni a jak zabráníme nekalé soutěži. A poslední připomínka posouzení dopadu eh, takových dohod je velmi důležité, ale vlastně je důležité eh, s ohledem na koho je prováděno. Velmi konkrétní otázka, proč studie USDA americká studie nebyla zohledněna, pokud jde o toto stanovisko a proč je tam eh, vyloučeno tolik eh, tržních eh, oblastí, jako je med a víno a proč se tady předpokládá, že růst bude nekonečný, a proč nejsou zohledněny zpracované produkty nebo ze 70% nejsou zahrnuty co se stane s hovězím masem a jaké dopady to bude mít například na naše vepřové a tak dále a tak dále. Proč práce našich semědělců, eh, která eh, překračuje pouhou produkci, není zohledněna a proč práce, spole, přání společnosti nejsou zohledněny. A já bych vám hned i sama odpověděla. Tato studie se jaksi míjí tím tématem, protože tam nejsou žádné socioekonomické analýzy. Tady nejde vůbec o společnost, jde pouze o obchod a to je podle mého názoru největší omyl, paní Malmströmová. Nejde vám o společnost, vám jde pouze o obchod. A druhá věc, ten, kdo eh, je autorem té studie, se donívá, eh, že vliv na obchod a zemědělské produkty je to stejné, jako je vliv na zemědělství, ale tady je velký rozdíl zemědělství a obchod se zemědělskými produkty, to jsou dvě různé věci a právě proto naše zemědělství eh, bude trpět, protože vy neuznáváte tento rozdíl. Grazie Io riconosco l'importanza che possono ricoprire. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, uznávám význam těchto dohod pro eh, ekonomický rozvoj pro takové státy, jako třeba Ekvádor, ale jsem opravdu znepokojen tím scénářem, který vyplývá ze závěru této zprávy a zejména těch 12 dohod o volném obchodu v potravinářském a zemědělském odvětví. Jak můžeme vysvětlit zemědělcům, že jsme uzavřeli za jejich zády smlouvy o volném obchodu a že už nebudeme konkurenceschopní vůči trhu, který je ovládán nadnárodními společnostmi. Co řekneme našim zemědělcům, kteří byli uklidňováni italskými úřady, pokud je o doložku ochranou a pokud je o severoafrické státy. Odpovíme jim tím, že jim předložíme tu studii dopadů, kde nemáme žádné podrobnosti analýzy. Já bych velice rád věděl, kdo tady vyhrává a kdo tady prohrává. Paliśmy listę mówców, paní panów posłów. Bardzo proszę, paní komisarz. Tak tím skončil seznam řečníků, takže dám slovo komisařům. Prosím, paní komisařka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je jasné, že ta studie má svá omezení a komisař Hogan i já jsme to upřímně řekli, někdy kvůli nedostatečné metodice, nedostatečným zkušenostem nebo proto, že nemáme dost cesty, jak to zkoumat, ale je to studie, která dává určité informace a je pro nás užitečná při dojednávání obchodních dohod, abychom mohli poukázat na některé citlivé oblasti které samozřejmě budeme dále zohledňovat. Je to jedna z mnoha takových studií, ale má tedy svá omezení a jsem si jistá, že pan Hogan to případně může zodpovědět podrobněji. Obchodní dohody jsou důležité pro naše uh, hospodářství. 90 světového růstu přichází z mimo evropských zemí. Musíme být tedy napojeni na jejich trhy. Obchodní dohody nevyřeší všechny hospodářské problémy, nejsou odpovědi na všechny otázky ale máme solidní doklady toho, že poskytují pracovní místa, růst a investice. Ale samozřejmě ne pro všechny, ne pro všechny stejně. A nejsou tedy uh, jediným všelékem na hospodářskou krizi. Potřebujeme i jiné hospodářské aktivity. A proto je tak důležité provádět tato hodnocení, abychom viděli, která odvětví jsou ohrožena, tak abychom včas mohli zmírňovat negativní dopady. Myslím, že nějaké urážky tý, eh, přirovnávání k Trumpovi a neoliberalismu to, myslím, asi něčemu nepomůže. Já se snažím vést dialog. My chceme transparentní a inkluzivní obchodní politiku. Možná s tím nesouhlasíte, ale my se o to snažíme. Také jsme velice jasně oba dva řekli, že skutečně někteří lidé doplácejí na globalizaci. To je velice vážné a my se to snažíme zohledňovat a dělat eh, více proto, abychom tyto účinky mohli zmírňovat na evropské i národní úrovni tak, aby lidé byli připraveni na tyto změny. Ale nemůžeme vinit obchodní dohody z toho, že se přichází o pracovní místa. Často to souvisí s robotizací, automatizací, eh, vylepšováním technologií. Samozřejmě to potom toho jednotlivce nezajímá, proto se snažíme ale eh, najít nějaké eh, cesty. Vy nás tady z toho všeho obvinujete, ale to, co my máme, máme dohody EPIAS regiony v Africe, které jsou asymetrické. Otevíráme naše trhy více, necháváme je stejně chráněné, i některé citlivé eh, regiony. Spolupracujeme s komisařem pro rozvoj, abychom zajistili, že jak obchod, tak i rozvoj jdou ruka v ruku. Posilujeme strategii regionální integrace v Africe a ty státy, které podepsaly dohody s námi, tak byly velice pro. My jsme tyto dohody připravovali v těsné spolupráci s těmito vládami, které buď získali do podporu ve svých parlamentech pro tyto dohody, takže to je dobrá věc, ale zase Senegalem tuto dohodu nemáme. Takže ten příklad, který uvádíte o Dakoru, tak chtěla bych se na to podívat více do detailu, ale myslím si, že to samozřejmě není chyba komise tentokrát. Um. Uh, Pokud jde o obranu v obchodu, my se snažíme samozřejmě zajistit uh, co nejefektivnější přístup, uh, a to se může týkat i dumpingu v zemědělství. Eh, vývo, čísla o vývozu, někde se na ně ptal, máme tato čísla, ne tady, ale ráda vám je následně pošlu a můžete podrobněji postudovat stav vývozu v jednotlivých zemích. A paní Arena? Pokud je o ty velké firmy, které vydělávají. Ano, je to pravda, jsou to zejména velké podniky, ale máme i příklady malých a středních podniků. Pošlu vám několik příkladů a mohu vám říci, že pokud je o dohody s Peru a Kolumbií, tak jsme zjistili, že jsme na od té doby, co ty dohody fungují, 1500 malých evropských podniků poprvé mohli začít obchodovat s Peru a viděli jsme totéž i s Peru směrem do Evropy a je to více než několik stovek malých a středních podniků i v Kolumbii a mohu vám ta veškerá čísla poslat, protože velmi nedávno jsme právě si toto ověřovali. Je to dobrá zpráva. Tak myslím si, že to bude asi všechno, pane předsedo. Bardzo děkuji, paní komisař. Děkuji. děkuji vám, paní komisařko. Pokud jste jste se cítila uražena, tak já se omlouvám, protože to rozhodně z naší strany nebylo úmyslem. A nyní pan komisař Hogan. Musíme skončit v 19 hodin. We don't conclude agreements at any cost. My neuzavíráme dohody za každou cenu, pane Zulu. To, proto ta studie je velice důležitá, protože nám poskytuje dobrou představu o různých scénářích, které Eh, vlastně se budou zkoumat ohledně toho, co by se mohlo stát. A je to velice užitečná informace, kterou využijeme při jednáních, která právě probíhají. Ve studii te si samozřejmě hodně z vás přečetli souhrn. Začínáte tím souhrnem. A možná ty parametry v tom souhrnu by vám ukázaly, že ta eh, studie třeba ještě nezahrnula Spojené státy a jejich závěry FDA, protože s jejich závěry my nesouhlasíme. My prostě ty jejich předpoklady nepřijímáme. Ale aby to bylo tedy nápocné všem, kteří projevili zájem, tak eh, rozešleme přípis všem členům výboru INTA a AGRI, zdůrazníme ta nejdůležitější, ty nejdůležitější věci eh, z toho souhrnu, protože na jedné stránce to pro vás asi bude jednodušší, než si číst celou studii. Já jsem se také pohyboval v politice, takže vím, jak to funguje. Byla tady zmínka o tom, že zemědělci z toho ve skutečnosti netěží. Eh, my se to snažíme řešit v tom potravinovém řetězci. A to neplatí jenom pro mezinárodní obchod, ale i pro EU. Určitě budeme vycházet i z nedávné pracovní skupiny, eh, až budeme s vámi hovořit v roce 2017 a budeme se tímto zabývat a hledat cesty, které můžeme navrhnout, abychom vylepšili situaci i producentů oproti jiným článkům potravinového řetězce já jsem to říkal už při svých slyšeních, že se o to chceme snažit a chceme to tedy realizovat ve spolupráci s dalšími generálními ředitelstvími, například hospodářskou soutěž nebo generální ředitelství GROW a uvidíme, zda přejdeme s nějakými návrhy v roce 2017. A souhlasím s paní Rans Garcia, že potřebujeme reciprocitu. A my tyto dohody používáme i jako páku pro reciprocitu, ale potřebujeme vždy samozřejmě dva partnery do jednání a ta reciprocita je nutná. Plně s vámi souhlasím a děláme pro to maximum Například eh, u třeba zdravotnických opatření, to je samozřejmě důležitá věc eh, vlastně pro zdraví rostlin třeba ve Středomoří, hovořila o tom i paní Arena. Máme vlastně partnery ze Severní Afriky, z Jižní Afriky teď také a potřebujeme tedy vhodné režimy, vhodné kontroly, aby se zajistilo, že neumožníme vlastně nějaké nežádoucí škůdce nebo eh, choroby v EU, jejich zavlečení do EU a Chci, aby na to dbali i členské státy a řádně to kontrolovali, protože za to odpovídají. Někdy, kteří si myslí, že komise odpovídá za všechno. Vím, že odpovídáme za všechno špatné, ale eh, je třeba říci, že v tomto případě je to odpovědnost členských států a my v rámci sdíleného řízení na tom s nimi budeme pracovat. A eh, v kontextu otázky paní Krupe, která mluvila o antimikrobiální rezistenci, tak kolegové na tom velice tvrdě pracují a je to i součástí prohlášení G20 k zemědělství. To už je pokrok, ale samozřejmě ještě musíme na tom pracovat dál a řešit to, eh, tu problematiku antimikrobiální odolnosti a odolnosti vůči pesticidům eh, a mělo by se to tedy zohledňovat z hlediska životního prostředí eh, v novém zemědělství. Pan Danten hovořil o problémech eh, týkajících se hovězího. Ano, pokud by tyto scénáře skutečně byly eh, realizovány, ale tyhle scénáři zvažují, co by se stalo, kdybychom se soustředili příliš na jedno odvětví. A já si myslím, že to je velice užitečné pro nás všechny, abychom si toto uvědomili. Jak máme vlastně takovou studii základních předpokladů. A chci zdůraznit, že to jsou pouze scénáře, ale nenavrhujeme, aby takovéto scénáře byly realizovány. My ukazujeme, jaké mohou být dopady v různých scénářích, v různých situacích a co by se mohlo stát. Takže my se snažíme vlastně dívat na potenciál toho, co bychom měli udělat. Pokud jde o Indonésii, pane Kelly, tam příležitosti určitě jsou eh, v oblasti ASEANu, eh, prostě žijí miliony lidí, eh, mají zájem o zemědělské výrobky, zatím Indonésie dováží především z Austrálie, z Nového Zélandu. Zala- ale mají třeba jenom 25% soběstačnost, co se týče mléka, takže je tady velká příležitost i pro evropské eh, podniky a 42 firm. Nedávno se mnou bylo třeba v, eh, na cestě do Ázie, do Větnamu a tam jsme o tom hovořili. Samozřejmě ty dohody budou ještě trvat třeba 2-3 roky, ale jsou to země s obrovskými možnostmi. Pane Terabilo, ten obrázek by nebyl dobrý, kdybychom ty scénáře si takto četli jako předpoklad toho, co se stane i v oblasti Afriky. Paní McGuinness a další se ptali, co budeme dělat s těmito informacemi. Tak dopad studie je takový, že vlastně formuje náš názor na obchodní jednání. Nástroje na ochranu obchodu už tam jsou zahrnuty. Paní Aguilera, plně s vámi souhlasím, že zemědělci mají problémy. Samozřejmě je třeba spravovat eh, nebo řídit nějak ten vývoj na trhu. A myslím si, že i pro naše zemědělce jdeme správným směrem. Ano, rýže je citlivým odvětvím a vidíte to i tady zmíněno v té studii a středozemní eh, produkty, tam na tom ještě musíme pracovat na, na komoditách, jako je třeba olivový olej a eh, možná vám budeme moci ještě poskytnout další informace k těmto produktům, jako je víno a další středomorské produkty. Paní Tac, pokud jde o, o Brexit, my nebudeme dnes večer jednat o Brexitu, ale chci jenom připomenout, že Spojené království se prostě nějak rozhodlo, že opustí EU. Není to tak, že by se EU rozhodla vyhodit Spojené království. Eh, eh, Británie se takto rozhodla, předpokládám po zvážení všech dopadů. To je vše, co k tomu mohu říci. A na závěr chci říci, že tady je mnoho eh, dalších otázek, pane Flanagané. Jsou tady věci v CETA, na kterých bychom se nikdy neschodli, ale podle mého názoru je to pozitivní dohoda pro EU a možná kdybyste to napsali jako nevládní organizace, tak byste to třeba naplnili, napsali nějak jinak, ale vidíte, že skutečně to je velice pozitivní krok. A environmentální normy, normy pracovně právní, na ochranu zvířat, tam jsou velice explicitní v té dohodě a myslím si, že Evropská unie na ně může být hrdá. Takže už mám eh, skončit, takže bych jenom všem poděkoval eh, a děkuji eh, i členům z všech výbor, z obou výborů a pokud bude zájem, můžu poslat ještě nějaké informace. Děkuji vám, pane komisaři, i paní komisařko a teď tedy budeme čekat na vysvětlující prohlášení. Myslím si, že toto bylo velice užitečné jednání a prosím, mějte na paměti, že někteří poslanci INTA řeší i otázky důležité pro zemědělství a já jsem velice rád, že výbor INTA vždy eh, pozitivně přistupuje k problémům zemědělství a na závěr ještě pan Lange se vezme slovo. Já bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci mezi výbory Agri a INTA. Myslím, že to byla užitečná diskuse. Děkuji mnohokrát a hezký večer. Děkuji vám. Myslím, že tímto můžeme eh, poznámky koordinátorů považovat za schválené. Příští jednání bude 5. prosince. Děkuji a Děkuji také tlumočníkům.